Ladies and gentlemen, good afternoon. Dobré odpoledne všem. Rád bych všem připomenul a prosím připomínejte všem ostatním, kteří přijdou později, že později v průběhu tohoto zasedání se bude hlasovat. Kdokoliv tedy nemá u sebe hlasovací kartičku, tak prosím, zkuste si ji sehnat, až eh, ještě máte trochu času. První bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme považovat pořad jednání za přijatý. Děkuji. Sdělení předsedy. Předně bych rád oznámil, že nemáme tlumočení eh, do chorvatštiny a do gejličtiny eh, a z gejličtiny. A inovační služby. Já jsem si to musel přečíst třikrát, abych pochopil, o čem jde totiž eh, ino, služby pro inovační eh, nápady DJI Tech se snaží přijít na nové způsoby, eh, jak prohloubit zážitky z tohoto zasedání. A v rámci tohoto experimentu se bude konat doslova z angličtiny přeloženo střelba v úhlu 360 Eh, stupňů. Já osobně bych rád si čes, dal přednost střelbě na cíl, no ale uvidíme, doufejme, že to nenaruší zasedání a že přežijeme naše zasedání v bezpečí. Pokud by se dostavily problémy, dám vám vědět. Za druhé slyšení kandidáta na komisaře pro bezpečnost Unie Juliana Kinga se bude konat, jak víte, tento návrh eh, byl předložen na jeho post v Evropské komisi a já vám sděluji, že se toto slyšení bude konat 12. září, což je v pondělí za týden ve Štrasburku. A to slyšení proběhne od 19 do 22 hodin. Bohužel prostor byl pouze pozdě večer. Posléze se sejdou dopoledne 13. září, se sejdou koordinátoři, aby vyhodnotili toto slyšení tak, aby předseda výboru mohl informovat eh, předsedu parlamentu z pohledu případného rozhodnutí plenárního zasedání ještě v tom stejném týdnu. Ono je to opravdu velice krátký předstih, ale doufám, že se vám podaří si sestavit všechny palčivé otázky, které pro tohoto budoucího potenciálního pana komisaře máte. Ehm, jmenování zpravodajů. Paní Sargentini byla jmenována jako zpravodajka pro návrh zprávy týkající se směrnice parlamentu a rady, která pozmění um, směrnici 215 2015 o změně zákonodárství týkající se praní špinavých peněz a eh, eh, finančního terorismu. Eh, paní Fajon byla jmenována zpravodajkou týkající se úpravy norem, eh, které opravňují eh, bezstátní občany a občany třetích zemí k nabití jednotného statusu uprchlíka nebo osoby, která je má oprávnění, aby jí byla udělána ochrana. Pan Moraes jako předseda, tedy ve zjednodušeném řízení podle pravidla 50, byl jmenován zpravodajem eh, na, eh, ke zprávě Smlouva o strategické spolupráci mezi Ministerstvem pro veřejnou bezpečnost Čínské lidové republiky a Europolem paní Laura Ferrara byla jmenována zpravodajkou u návrhu pro nařízení, návrhu nařízení, které vytvoří jednotný systém pro postup v rámci azylu a zruší směrnici 2013-32 EU. Paní Sofie Interfeld byla jmenována zpravodajkou u návrhu směrnice týkající se příjmu, která upraví směrnici 2013-33 a ustanoví normy příjmu žadatelů o mezinárodní ochranu. Pak máme ještě zpravodaje u um, stanovisek paní Mlinar, koordinace určitých ustanovení daných zákonem, úpravy a administrativních opatření ve členských státech týkající se poskytování audiovizuálních služeb a změny tržních realit. A pak paní Pagazaur Tundua, eh, legitimní opatření, které budou chránit whistleblowery, kteří konají ve veřejném zájmu při odhalování důvěrných informací o firmách. Eh, schvalujeme eh, tato doporučení, která byla přijata 6. června Zmínil jsem se o hlasovacích kastičkách. Dnes se bude hlasovat v 17.30 a tam se budeme všemi příslušnými záležitostmi zabývat. Nyní bod číslo 3, to je Unijní agentura pro eh, spolupráci v trestních věcech, známe ji jako Eurojust a nyní si vyslechneme prezentaci týkající se výroční zprávy za rok 2015 a máme zde paní Konings, předsedkyni Eurojustu milí kolegové, prezent, po prezentaci paní Konix nastane výměna názorů. Michele, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi velikou ctí prezentovat vám zprávu o aktivitách agentury Eurojust v průběhu roku 2015. V úvodu bych ráda eh, poděkovala ehm, přes 350 eh, spolupracovníků, eh, kteří se účastní boje s přeshraniční trestnou činností a terorismem. A rovněž s jinými neblahými jevy. Já už jsem tu zprávu ještě před letní přestávkou prezentovala našim zaměstnancům, eh, jednak abych jim zjevila, jak jsme dokázali i přes úsporná opatření a přes krize eh, se zhostit těchto úkolů. Žijeme v bezprecedenčních dobách z pohledu výskytu trestné činnosti a je dobré si říci, eh, jak na tom jste, odkud přicházíte a kam se ubíráte odebíráte tedy. Ráda bych poděkovala všem, kteří Eurojust podporují a e, nyní můžeme říci, že čísla hovoří sama za sebe. V roce 2015 eh, vzrostla um, vzrostl počet případů, kterými jsme se zabývali o 23 v srovnání s rokem 2014. Měli jsme 2214 případů na stole. Eurojust může tedy konstatovat, že je potřebnou agenturou, která je uznávána, která, které si váží příslušné úřady v členských zemích. Jediné případné obavy by mohly být spojeny s tím, jak dosáhnout a zvládnout více za méně, protože my vidíme, že veškeré trendy budou pokračovat i v letošním roce. Nemáme žádný důvod se domnívat, že by kriminalita mohla klesat. Zde máte krátký přehled jak číselných údajů, tak skutečností fakt, jak už jsem řekla, měli jsme co dělat s více než 2200 případů přes 93 třetích zemí se tyto ta aktivity týkaly. To byla koordinace v soudní spolupráci v soudní oblasti a bez pochyb, je to zcela jasné, že ty tři hlavní typy trestné činnosti, které se neustále opakují, jsou terorismus, kyberkriminalita, ilegální pašování jak lidí, tak zboží a e, podvody. Ono se to odráží i v práci jiných agentur a neustále se to opakuje a tady to vidíme i z pohledu statistik z pohledu jak analytických případů, kterými se zabýváme, tak i obecně statistik. hlavním úkolem je organizace koordinačních zasedání. Proběhlo jich přes 270 v roce 2015. A porovnáme-li to s rokem předchozím, je to téměř 40% nárůst, což je neuvěřitelné v podstatě je jasné, že stále více jak soudců, tak státních zástupců se chce vydat do Hágu, rádi vycestují do Hágu, aby se sešli se svými kolegy z jiných zemí, aby mohli společně se zabývat trestnou činností. Pokud chceme vyhrát nad pachateli, musíme konat rychle, svižně a koordinovaně. A je jasné, že takovéto soudržné propracovávání například strategických kroků, eh, koordinace přispívá ke zrychlené reakci. Eh, v roce 2015 jsme zorganizovali rovněž 13 koordinačních center. Tam se jednalo rovněž o prioritní záležitosti a jedním z těch hlavních koordinačních center tam právě v Paříži vzniklo před eh, teroristickým útokem, kde se nám podařilo zabránit katastrofě právě díky soudní spolupráci, ustanovení koordinačního střediska a to se sešlo den před eh, zmařeným útokem v Paříži a úspěch byl nesporný. Měli jsme až 120 těch takzvaných JITů, tedy společných výzkumných týmů, finančně podpořili 68 eh, takovýchto společných vyšetřovacích týmů. E, já jim říkám něco jako Rolls Royce naší práce, tedy opravdu vlajková loď, díky níž jsme schopni spolupracovat s ostatními jako rovný s rovným, včetně Olafu. Jinak týkalo se nás přes 290 vyšetřování, kde jsme pomáhali při prosazení evropského eh, zatýkacího rozkazu. Eh, když se podíváte přitom na nás rozpočet, je to 33 milionů eur, což sice zní jako vysoká částka, není to ale až tolik eh, a implementace obnáší 99,8%. Nyní se podíváme jakoby pod lupou na to, co nabízíme a nabízíme přesně to, co si přejí soudní orgány členských států. Budujeme mosty, eh, nabízíme jim podporu, eh, aby si mohli sami propracovat nějakou strategii, aby mohli sami vstáhnout ruku, eh, prodloužit, rozšířit spolupráci s nečlenskými zemi EU. No a to stojí za to pouze pokud víme, na koho se obrátit a s kým vyjednávat, například v západním Balkáně, v severní Africe, na středním východě. Tam jsou země, s nimiž musíme spolupracovat stále více a právě i o důvěrných záležitostech. Rovněž můžeme říci, že jsme organizací, která dělá pouze to, co po ní někdo chce. A e, požadavky, nároky ze strany členských států jsou nám e, určujícím faktorem a všechny členské státy bojují s ilegální migrací, terorismem, kyberkriminalitou, což znamená, že se tím zabýváme bezprecedentním způsobem a stále více. Často i nějaký členský stát se může cítit přímo zavalen úkoly například v oblasti migrace, e, případně pašování migrantů a spolupracujeme se všemi členskými státu, státy Tu například na digitalizaci, na e, nějakém přehledu toho, odkud přicházejí pašeráci i pašované osoby a tak dále. Je třeba neustále pracovat v zázemí, nikoli pouze na eh, té frontové linii, abychom měli ty správné postřehy, abychom měli správné důkazní materiály a aby soudce měl s čím pracovat. Rovněž z pohledu nedávné agendy EU pro bezpečnost pro pašování ilegálních migrantů. My vše sledujeme, nabízíme pomoc, seznamujeme se se závěry rady a všechny dokumenty neustále opakují, soustředíme se na tyto tři priority. Kyberkriminalita, terorismus, pašování, ilegální migrace. Máme ale i různé jiné druhy trestné činnosti. Praní špinavých peněz, korupce, trestné činy vůči životnímu prostředí. Nemůžeme zanedbávat i tu kriminalitu, protože i ta může nějakým způsobem přímo či nepřímo být propojena s těmi prioritními oblastmi. Tedy i to je nám každodenním chlebem. A nyní, tady k tomu mohu pouze dodat, že pokračujeme a pokračovali jsme i v roce 2015 už po třetí se Ehm, zaměřovat například na cizí bojovníky, na teroristické bojovníky, ať už na základě toho, co se odehrálo v Paříži, či v Tunisu. Eh, tam jsme například spolupracovali i s prokurátory a se soudci a i eh, v tom, jak jsme se snažili eh, ctít oběti a pomáhat pozůstalým i bruselské úkoly, útoky byly něčím, čím jsme se zabývali. Máme už deset let máme neformální síť státních zástupců, kteří se zabývají mm, protiteroristickými záležitostmi. Je to neformální síť, ale tito lidé se scházejí každým rokem, vzájemně se od sebe učí, informují se a my jim nabízíme takzvaný monitor rozsudků, tak, abychom věděli, a i oni věděli, co funguje, co nefunguje, jakým způsobem lze dosahovat rychlejších výsledků účinněji a kde to ještě vázne například v trestním řízení. Toho si naši státní zástupci nesmírně váží a rovněž eh, se to pak zúročí i v soudních řízeních. Máme rovněž eh, takzvaný monitoring eh, námořního piráctví to už je druhý v pořadí a zdá se, že díky němu se snižuje tento neblahý věv. Sice se přesouvá z východní Afriky na západ, ale už v menším objemu a klesá. Pak máme ještě příručku CBRNE. To se týká chemických, radiologických, biologických a jaderných hrozeb, aktivit případně trestné činnosti. I tam jsou to vše potenciálně nebezpečné jevy a my je neustále monitorujeme i eh, jedince, kterých, eh, kteří jsou ně, případně s tímto jevem propojeni. Pak máme ještě eh, na schůzce ministru vnitra a spravedlnosti vždy takové sezení, kde prezentujeme naše hlavní úspěchy i naši nabídku. Rovněž letos jsme se sešli na konci června a tam jsme měli právě státní zástupce, které se zabývají, kteří se zabývají bojem s terorismem a tam jsme hovořili o těch relevantních zásadních záležitostech a vznikne z toho zpráva a ta bude k dispozici v listopadu. Čili toto je práce, která neustále pokračuje. My samozřejmě víme, že to je závažný problém, toto riziko je obrovské pokračuje, jsou zde jiná rizika. My samozřejmě nemůžeme usnout na Vavřínech. Je to boj, který neustále pokračuje. A nyní se podíváme na boj v oblasti kyberkriminality, který je rovněž velice důležitý. V roce 2015 jsme se zapojili do skutečně nebo jsme zapojili vlastně velice důležitého prokurátora pro, do této problematiky, vlastně EC3, to znamená ta jednotka evropského mm, boje proti kyberkriminalitě propojil se všemi právními záležitostmi a je to vlastně propojeno se styčnými důstojníky všech zemí 28. To znamená, že řeší všechny i tradiční právní výzvy v této oblasti. Paní Eh, generální tajemnice, která zastupuje tuto oblast za spojené národy, se rovněž teda jmeno, mm, vlastně jmenovali zvláštního prokurátora na území Spojených států. Potřebujeme zde akci a zároveň reakci, velice rychlou reakci, která je zásadní a kterou nám přislíbila i americká strana. My samozřejmě se snažíme mít tyto specializované prokurátory, potřebujeme vytvořit určitou síť těchto specializovaných prokurátora 9.6. se rada rozhodla za podpory komise tuto síť implementovat. Ano, Eurojust bude podporovat tuto síť a budeme se snažit ještě nějakým způsobem vylepšit to propojení 28 těch různých um, právních systému s touto jednotkou, která bojuje proti kyberkriminalitě na evropské úrovni. Dále Toto nejsou žádné nějaké nové informace, vy jste samozřejmě o tom všem slyšeli, ovšem nyní hovořím o těch skutečných případech trestních postupech, nejenom ty hotspoty v těch eh, hraničních zemích, transitních zemích nebo cílových zemích, to znamená všechny země, všech se to týká v srpnu 2015 jsme slyšeli o tom šíleném případu 71 lidí, kteří zemřeli v tom nákladním automobilu v Rakousku a na konci září jsme koordinovali se čtyřmi zeměmi Rakousko, Bulharsko, Maďarsko a Německo tuto problematiku. Všechny tyto země se na tom um, podíleli. Víme, že řidiči byli Bulháři, že to připravili Maďaři a cílovou destinací bylo Německo. Zjistili jsme, že v podstatě vlastně to byla vlastně ta poslední etapa celé této, celého tohoto případu s těmi to byla vlastně, byl to čtvrtý až pátý vlastně eh, tento mm, přeboz mm, v Rakousku v srpnu eh, v loňském roce. Jsme teda vysledovali tu poslední Eh, dodávku. Bylo to všem nesmírně právně problematické. Samozřejmě my jsme zahájili trestní stíhání v tomto ohledu již po, té, po tom prvním, druhém, třetím případu po těchto aktivitách v různých jiných zemích. Čili to jsou případy, o kterých jste slyšeli. Ovšem my se zabýváme i jinými hm, sítěmi v oblasti pašeráctví lidí, strategickým i technickým způsobem se snažíme řešit. Podporujeme i hotspoty, na straně eh, řeckých a italských eh, odborníků, dále je to tematická skupina, která pracuje pod Eurojastem, která se věnuje této problematice ze strategického hlediska. A zároveň jsou to například otázky, které um, se zabývají tím, zda jde o organizovaný zločin nebo jaký typ trestného činu, jak je to označováno v různých zemích, jaké jsou tresty v jednotlivých zemích, jak probíhá získávání důkazů, někdy je musíme získat z mimo evropských zemí, jaké kroky musíme podniknout k tomu, abychom získali opravdu solidní důkazy z Turecka, západního Balkánu, ze severní eh, afrických zemí a tak dále. A samozřejmě teda u obchodování s lidskými bytostmi se strategicky setkáváme se specializovanými odborníky, prokurátory pro tuto problematiku a vytvořili jsme i v rámci THB naši vlastní zprávu, která se týká zneužívání na pracovním trhu. A dále to je nesmírně důležitý obrázek. V roce 2015 jsme měli 39 kontaktních bodů a to opravdu na celém světě. Spolupracovali jsme s nimi v roce 2016, kde máme 40 kontaktních bodů. Mexiko se připojilo k této síti kontaktních bodů. To znamená, že jakmile se týká nějaká problematika opravdu mm, určitého regionu, tak skutečně víme, na koho se obrátit důvěrným způsobem a zároveň Justiční spolupráci, dohody v této oblasti podepisujeme dále. V letošním roce to byla dohoda pro justiční spolupráci s Černou horou, Ukrajinou například. A nyní čekáme na vstup v platnost těchto dohod. Samozřejmě že je zde i úsilí, které pokračuje s ostatními třetími zeměmi. V roce 2015, to bych ráda zdůraznila, Máme i naše švýcarské kolegy, kteří se zapojili od dubna 2015 do spolupráce s Eurojastem společně s norským a americkým kolegou. Tyto tři kolegové spolupracují a pro nás to opravdu znamená obrovskou přidanou hodnotu, mnoho různých případů, nárůst těchto případů přesně podle toho, jakým způsobem se k nám do této sítě připojily další země. Například i ten případ, o kterém jsem se zmínila, eh, o tom útoku v listopadu v Paříži, koordinační centrum eh, tenkrát zahrnovalo i norské a eh, švýcarské soudce, kteří spolupracovali s Eurojustem už od roku 2011. Dále to bylo právě toho 12. listopadu 2015, kde díky švýcarským a norským kolegům, styčným důstojníkům a soudcům jsme byli schopni právě zachytit těch deset osob, kteří byli obviněni z terorismu. Čili Vidíte, že to vede ke konkrétním výsledkům, tato spolupráce. A úplně na závěr, poslední slide, ehm, skutečně poslední, hovoří o organizačních výzvách ehm, v této oblasti, jak to vypadá do budoucna, jaká je stávající situace. My jsme v této oblasti fungovali, jak jistě víte, v rámci této sítě těch kontaktních justičních bodů Zároveň rad, nám rada řekla, že skutečně budou pracovat na těchto prioritách, dál to k šestému kolu vzájemného hodnocení mezi jednotlivými členskými státy. Toto je záležitost, která se stává pravidelnou. Vidíme zde výsledky, závěry, které se implementují na úrovni členských států, zároveň na úrovni Eurojustu. Samozřejmě v rámci nového nařízení očekáme jeho přijetí čekáme na tento krok. Samozřejmě, že to bude záležet i na tom, jak dopadne eh, nařízení EPPL, čili to my uvidíme samozřejmě, jak bude vypadat nařízení Europolu, který se, které se zabývá stejnými oblastmi. Eurojust je vlastně poté integrální a zásadní součást celé této bezpečnostní sítě a problematiky. Potřebujeme, aby všichni hráči v této oblasti, v tomto řetězci byli aktivní, aby byli zapojeni, zaangažováni, zapojili se na své různé segmenty, na různou problematiku na úrovni Eurojustu i Europolu. Čili čekají nás další aktivity, další mm, události, dále je to mm, Mm, víceletá strategie 2016-2020, která se zaměřuje na tři oblasti operační práce, strategická práce Eurojustu a organizační rozvoj. My pokud jde o operační justiční centrum, víme, že zde můžeme udělat ještě více, pokud budeme mít dostatečný rozpočet a zdroje k dispozici. Zároveň bychom měli začít užívat ty správné nástroje, pokud o jurisdikci, o shromažďování důkazů. Čeká nás mnoho výzev justičního i právního charakteru. My skutečně každodenně přispíváme na základě operačních expertíz k justiční i právní mm, spolupráci v rámci tohoto střediska kterým se chceme stát. Chceme být samozřejmě profesionální, flexibilní, efektivní, účinní v našem úsilí a orientování a zaměření na klienta, protože to samozřejmě děláme pro prokurátory, s prokurátory a chceme jim pomoci ulehčit její práci. Dobrá zpráva je ta, že v roce 2017 ve třetím čtvrtletí bude mít nové sídlo, to je velice dobrá zpráva. Nyní jsme ve dvou různých sídlech a z bezpečnostního hlediska samozřejmě i manažerského hlediska to není úplně nejoptimálnější situace. Toto stěhování pokračuje podle plánu, ovšem je tam takové ještě trošku mm, mínus malé, jak my tomu říkáme, ve francouzštině B mol. Když se podíváme na ten poslední obrázek, zjistíme, že více z méně je obtížné. My jakožto manažeři jsme skutečně již využili všechny možnosti navýšení efektivity, snižování nákladů, kde můžeme ještě škrtat, jakým způsobem a skutečně jsme na hraně. Už jsme vyčerpali všechno a viděli jsme, že opravdu různé tyto agentury v oblasti vnitra obdrželi mnoho podpory ze strany institucí a my jsme rovněž vitální, zásadní, integrální součást bezpečnostního řetězce, pokud nebudete mít možnost, pokud dojde k nějakému zatýkání, ovšem nedojde například ke konkrétním signálům, usvědčení nebo konfiskace majetku, tak prostě to bude pouze taková bouře v sklenici vody a to si nemůžeme dovolit. My nemůžeme promarnit tuto příležitost. Snažíme se, aby došlo k finalizaci celého tohoto bezpečnostního řetězce. V oblasti justice, justiční záležitosti vidíme, že mnoho těchto případů neustále narůstá, tento počet těchto případů. A v roce 2016 jsme ale neviděli v rámci operačního rozpočtu žádné navýšení, dokonce došlo k zredukování kapacity na 25 stávajících postů, což je podle nás dramatická situace. Víte, já jakožto dobrá hospodinka musím začít konečně nahlas o tom hovořit a, vědět, že, a říkat nahlas, že naši občané skutečně si to, tohle nemohou akceptovat, protože nám jde opravdu o bezpečnost všech občanů a já společně s mými spolupracovníky nesu toto břímě na svých bedrech. 31. V srpna došlo k podpoře ze strany Evropského parlamentu, pokud jde o opravný rozpočet. My jsme požádali o 3 miliony více, ne proto, abychom nějak utráceli, ale my se prostě musíme přestěhovat do té jedné budovy a v následujících 6 měsících budeme muset podpořit a ochránit bezpečnost ve třech budovách, ve třech sídlech, zajistit, že tito naši spolupracovníci se začnou stěhovat do té jedné budovy, že prokurátoři Eh, policie bude mít možnost bezpečné výměny informací a zároveň samozřejmě se propojit s Europolem, jinými centry EC3, kybernetická eh, bezpečnost, teroristická buňka, boj proti pašování eh, lidských bytostí. Čili toto skutečně potřebujeme, tyto prostředky, toto je opravdu takové volání po této pomoci, já, no, protože prostě pro nás je ta situace skutečně dramatická v současné době. Děkuji za vaši podporu a po 31.8. prostě musíme udělat ještě více. Děkuji. Já vám děkuji za velice komplexní a podloženou prezentaci a nyní tedy může proběhnout ta prezentace. Mně se líbilo to přirovnání k té bouři ve sklenici vody. Tady bych e, řekla v anglickém charakteru, jak rádi pijeme čaj, takže by to mohlo být spíše v šálku čaje, ale ten výraz je samozřejmě dobře znám. Takže kdo si přeje pohovořit jako první, předložit e, připomínky, názory k tomu, co jsme si vyslechli? Paní Grisbach, prosím. E, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní ředitelce za její rychlou prezentaci, která v podstatě podporuje ty podrobné dokumenty, které máme ke zprávě, výroční zprávě pro rok 2015. Samozřejmě společně s kolegy jsme nesmírně rádi, že došlo k navýšení počtu řešených případů a to volání po pomoci pro Eurojust a zároveň využívání mm, pomoci této agentury, to skutečně oceňujeme. Vy jste se zmínila o tom a my všichni jsme o tom přesvědčení, že tento nástroj skutečně je strategickým nástrojem, když se podíváme na stávající situaci, aktuální situaci evropských členských států a celého našeho prostoru. Je to vlastně taková skutečná reakce, skutečná odpověď, koordinovaná odpověď vaše reakce, pokud jde o dramatické situace, kterým čelíme ve všech členských státech a konkrétně v mé zemi ve Francii. Takže první poznámka, potom tři rychlé dotazy. Já souhlasím s vámi, pokud jde o aspekty finančního charakteru, rozpočtového charakteru, o kterých jste se zmínila, které máte k dispozici. Vy jste před několika dny o tom hovořila, o této obavě a my jsme minulý týden hlasovali o rozpočtových otázkách, které se týkají výboru pro občanské svobody a my jsme tam získali většinu, aby došlo k navýšení té rozpočtové částky finanční prostředky, které budete potřebovat. My nejsme ovšem samozřejmě jediný v celé této problematice a doufáme, že tento pozměňovací návrh podpoří i rozpočtový výbor. Takže že jsem vám chtěla zdůraznit, že jsme opravdu naslouchali pozorně tomu, co jste, o čem jste se zmínila v tom vašem dopise. Tři dotaz je velice rychle. Vy jste na začátku vaší prezentace hovorila o něčem, co je zásadní pro všechny Evropany a co je součástí vaší práce. A to je výměna informací. To je to klíčové slovo neexistuje jed, jiný dokument, jediná poznámka, jediná schůze, kde by to bylo dostatečně zdůrazněváno. Je to skutečně věc, o které se nedostatečně hovoří a která je nedostatečně implementována. Před dvěma lety jsme měli takovou zprávu o tom, jak funguje eh, francouzský úřad Eurojustu, takže před dvěma lety jsme zjistili, že ty informace, které eh, Eurojustu například my máme 36 odvolacích soudů ve Francii a že v podstatě informace, které předávají, mm, jsou na a pouze jeden soud. Skutečně Eurojustu poskytoval tyto informace. Já se dovedu představit, že podobná situace existuje i v jiných členských státech Evropské unie a proto bych se ráda zeptala, zda se to nějakým způsobem změnilo od to, mm, za tyto poslední dva roky, nebo zda to je něco, obecného ten nedostatek informací, nedostatek výměny informací, což je tak zásadní v boji například proti terorismu. Za to přetrvává, zda to bylo nějak řečeno, zda se, eh, řešeno, zda se tam nějak změnila ta situace, to znamená nedostatečná výměna informací mezi těmito agenturami. A dále druhá otázka je trošku propojená s tou první, ale jde jiným směrem. V podstatě podstatě jde rovněž o něco, čemu se věnují naši občané, co, všeho mají obavy a zároveň evropské instituce. Zdá dochází k optimálnímu šíření této, těchto informací, pokud především s ohledem, to znamená naopak, to znamená přístup zemí k těmto informacím Eurojustu a mm, zároveň teda potom na úrovni jednotlivých komunit Evropské unie a dále. To CMS, ten národní přístup, znamená asi, mm, asi více než polovina států nemá informace k eh, šetřením, které probíhají, jestli to správně pochopila. Je tomu tak, nebo skutečně tak to vypadá ta realita? A poslední otázka. Vy jste částečně ve své prezentaci na to odpověděla. Je to spolupráce asi se 40 30, třetími zeměmi celého světa. Tato síť spolupráce, podle mě to je úžasná příležitost, velice důležitá možnost. My jsme u poslední schůzky s vámi hovořili o těch dohodách, které byly schváleny v roce 2016, dohodách o spolupráci. Byly tam různé zprávy, které se týkaly konkrétních aktivit, snahy jednat nebo vytvořit takovou dohodu například s Bosnou, Hercegovinou, Albánií, s Srbskem, Tureckem, Brazílií Eh, jinými zeměmi, o, Gruzi se nebudu zmiňovat, ale byly to prostě, byl to seznam prioritních zemí, eh, o kterých se tenkrát zmínila. Došlo k nějakému pokroku v této oblasti, pokud je o dohody o spolupráci s těmito třetími zemí, je to urgentní záležitost, především Srbsko a Albánie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Bardzo serdecznie dziękuję pani. Pan Ujazdowski, serdeczne díky e, pani e, předsedkyni Eurojustu za její zprávu. Ono je to opravdu neodmyslitelná platforma pro spolupráci mezi soudními orgány členských států a e, prokurátory příslušných států. Co se týče rozpočtových problémů, Myslím si, že všichni můžeme slíbit, že se tím budeme podrobně zabývat a že zkusíme Eurojustu pomoci. Moje otázka zní, jak hodnotíte, paní předsedající, právní úpravu, eh, která buď byla přijata, případně už platí v členských státech eh, v oblasti boje s terorismem a spašováním lidí. A zároveň moje druhá otázka, ta se týká toho, zda Eurojust má k dispozici vlastní vyhodnocení právní úpravy, například týkající se trestního řízení. Jinými slovy, existuje to nutné minimum v oblasti efektivity v těch záležitostech. Já vím, že tam byla polemika francouzsko-belgická po těch atentátech v Bruselu a zazněla mnoha slova kritiky v tom, jak právní praxe probíhá právě v Belgii právě v oblasti boje s to nejnebezpečnější trestnou činností. Tedy proto můj dotaz směřuje k tomu, zda paní předsedající a Eurojust se snaží vyhodnocovat nezbytným způsobem i způsob, jak běží ať už vyšetřování nebo trestní řízení, trestní procesy v jednotlivých českých státech v oblasti boje s touto trestnou činností a rovněž jak vyhodnocujete právní úpravu v oblasti terorismu a pašování lidských bytostí, případně boj s terorismem v jednotlivých členských státech. Například pašování lidských bytostí, eh, Přála byste si, aby v některých členských státech docházelo k novele, eh, k úpravě právní, mm, právní podstaty? Mm, přála byste si, aby existovaly účinnější nástroje, například v boji s terorismem v Evropě? Děkuji. Thank you very much. Uh, Mrs. Gomez. Děkuji, paní Gomes. Vítejte, paní Konings, a já vám děkuji za tu podrobnou zprávu a její prezentaci. Tato zpráva se tedy týč roku 2015 a nyní se blížíme ke konci roku 2016, takže já bych ráda využila této příležitosti, že vás tu máme abyste mohla hovořit spíše o vašich doporučeních vzhledem k budoucnosti, následně tedy eh, po roce 2015 a toho, k čemu dochází v roce 2016. A chtěla bych se zeptat, protože jste zdůraznila to, jak je trestná činnost napojena na obchodování s lidmi, migraci, jak se to stává prioritou v politických agendách. Jaká jsou tedy vaše doporučení vůči našim členským státům a našemu parlamentu? Netýká se to hodně eh, také toho, že Evropská unie otevřeným eh, legálním způsobem eh, se nezabývala tím, jak poskytnout těm migrantům legálně předkládat žádosti. Tito lidé nemají žádné alternativy, prostě se vdávají takto do rukou těch pašeráků, kteří riskují jejich životy. No a proto v konečném důsledku vlastně tímto poskytujeme práci tady těmto pašerákům. Takže já bych eh, ráda slyšela váš názor tady na toto. A nyní další záležitost, to legální eh, pašování eh, eh, těch všech korup, skorumpovaných a podvodníků, kteří korumpují, tedy podvádějí i na, úrovni, na vyšších úrovních, no, dochází k tomu na Maltě nebo i u nás v Portugalsku kde eh, ministr vnitra předchozí vlády je nyní vyšetřován, kde například i vysocí policejní úředníci, eh, ředitele eh, notářství a další jsou vyšetřování. To tedy jasně prokazuje ta propojení mezi různými druhy eh, trestné činnosti, jak je to prostě propojeno i s praním špinavých eh, peněz v konečném důsledku, i eh, s terorismem, a jak je to tedy i s tím zveřejňováním či zachováváním tajemství, protože tu dochází k zveřejňování těch jaksi držitelů nebo nabyvatelů těch takzvaných zlatých víz. Tady ani nemluvím o morálnosti celé této skutečnosti. Některá ty případy tedy byly vyšetřovány a byly vyřešeny za podpory Eurojustu, protože tady existuje mezinárodně nebo to evropské propojení. No a chtěla bych se zeptat, co se týče praní špinavých peněz Myslíte si, že ty naše evropské jednotky jsou dostatečně vybaveny na to, aby mohly čelit takovémuto problému? Já jsem četla zajímavou zprávu o e, nabývání e, toho e, znovu získávání toho kapitálu. O tomto problému už se hovořilo před několika lety, ale Například celá ta aféra Panama Papers, my se tím začínáme zabývat eh, v parlamentu, máme proto výbor a, a byli, měli jsme tu jasné vládní i případy zapojeny tady do této aféry. A nyní k terorismu. Já jsem přesvědčena, že Eurojust byl jednou z těch institucí, která velice jasně byla pro evropská PNR, Myslím si, nebo jak vy nahlížíte na to, jak moc je toto nápomocné, protože já tady vidím zásadní nedostatek ve věci PNR. Já jsem to podpořila, ale vidím tady určitý nedostatek, když jsme navrhli, že například soukromá letadla by byla zahrnuta do těch kontrol. A v nedávné době jsem eh, přes agenturu zaslechla, že eh, jeden saudský princ byl zastaven v Jordánsku ve svém eh, soukromém eh, letadle s velkým množstvím kaptagonu. A Samozřejmě na letišti, jako je Nys, kde lidé cestují do Côte do Monaka, tam nikdo prostě neprověřuje soukromá letadla saudských princů, takže jak třeba nahlížíte na podobné záležitosti? Já vám děkuji. Chtěl bych vás požádat o odpověď, ale vidím, že tu máme poměrně vymezený časový prostor, takže um, byl bych rád, kdybyste mohla zareagovat a máme na to jen 45 minut. Děkuji. Já vám děkuji za všechny tyto otázky, poskytnu na ně stručné odpovědi. Doufám, že se nám to podaří a pokud ne, tak samozřejmě se ještě písemně na vás obrátíme. Euh, Já bych poděkovala paní Grisbeck za její dotaz. Jsem nesmírně ráda, že souhlasíte s tímto koordinovaným přístupem, který jsme navrhovali. To je právě důvod existence Eurojustu. To je samozřejmě nesmírně pro nás důležité. A samozřejmě, že i pokud jde o podporu, kterou získáváme ze strany Evropského parlamentu, ta je nesmírně důležitá pro nás s ohledem na rozpočtové záležitosti, ano, samozřejmě, že my se můžeme snažit jakkoliv chceme a občas právě takovou potřebu takovou podporu potřebujeme. Samozřejmě, že to bylo propojeno i s podporou rady z roku 2008 dva články, které byly důležité, 13 a 12. Každý členský stát musí vytvořit národní koordinační systém s Eurojustem a právě tento systém musí mít možnost získání kompletních informací a zároveň mít bezpečnostní propojení s Eurojustem. To znamená, s národními orgány Eurojusta. Vy jste se o tom zmínili, asi tři zemí, které, ano, mm, toto bezpečnostní, toto propojení mezi Eurojustem mm, prostě mm, nemají, nebo je to organizováno jiným způsobem. Ovšem, samozřejmě, že toto jsou svazky, které se nevytvoří přes noc. Potřebujeme trochu více času, Ovšem, když si uvědomíme, jakým obrovským, jakou výzvou je terorismus, musíme urychlit výměnu informací mezi těmito orgány. Je to důležité samozřejmě i pro Francii. Vy jste se zmínila o těch 36 odvolacích soudech a ty, které nám poskytují informace čím dál tím více mm, tohoto charakteru, které potřebuje Eurojust, tak těch opravdu není mnoho. My samozřejmě máme kontakty s Paříži, posílené kontakty s protiteroristickou buňkou v Paříži, výměna informací v rámci společných eh, vyšetřovacích týmů probíhá i jinými způsoby. Ovšem potřebujeme v tomto úsilí pokračovat a potřebujeme udělat vše pro to, aby se všechny členské státy do toho zapojily, aby měly tuto společnou vizi dlouhodobého, dlouhodobého charakteru, aby Eurojust skutečně mohl tuto podporu poskytovat, ale zároveň musí posílit tuto pozici, pokud jde o výměnu informací a získávání informací a k tomu může dojít pouze, pokud eh, bude tato oblast posílená i na národní úrovni. Čili je nezbytné, aby každý členský stát implementoval systém finalizace těchto kompletních informací. Itálie například nedávno změnila tento systém, to DNA, je to vlastně takový národní orgán, který bojuje proti terorismu a proti mafii, nejenom sbírá veškeré informace, jež jsou důležité eh, s ohledem na mafiánské aktivity, ale zároveň ty, které se zabývají terorismem a vidíme, že skutečně eh, ty, ten dopad je opravdu obrovský. Španělsko opravdu rovněž eh, dospělo k obrovskému úsilí eh, v této oblasti. Na národní úrovni mají opravdu zaměstnance, kteří téměř v reálném čase styční důstojníci jsou schopni poskytovat tyto informace a poskytují je našemu úřadu. Čili vidíme zde určitý vývoj, není to ještě evolučního charakteru, zásadní je pro nás, aby všechny členské státy pochopili důležitost výměny těchto informací, ne ze všech stran to zatím vidíme, jsou zde ještě problémy, které musíme do budoucna řešit. My samozřejmě v pracujeme hodně i na těch dohodách o spolupráci, na vytvoření těchto sítí, kontakt s kontaktními body. Podpor, nemohu podpořit to, že pro Albánsko, Srbsko probíhají jednání, to znamená západní Balkán. Je to součást našich priorit v tomto ohledu, ochrana údajů je integrální součástí všech těchto jednání, tam, kde nemáme stoprocentní jistotu, že všechny povinnosti jsou splněny, tak samozřejmě nemůžeme pokročit nějakým zásadním způsobem. Ale situace se rozhodně změnila ve srovnání tím, jak to vypadalo před několika měsíci. A nyní bych chtěla poděkovat také panu polskému poslanci Eurojust ale nevyrábí eh, nějaké analýzy národní legislativy, nicméně co vám mohu říct, je, že ve všech našich dokumentech a zprávech se hodně eh, zaznamenáváme tedy, že jsou tu, eh, je zapotřebí společný postoj k vyřešení společných problémů, to znamená je třeba sladit legislativu, hodně eh, skopírovat eh, také ty, eh, tu usnesení Spojených národů 1297, stejně tak i úmluvu o prevenci terorismu, to vše tedy probíhá a a zabývá se tím také na komisi DG Home a myslím si, že to je tedy dobrá připomínka. Ve všech těch zprávách, které jsme vypracovali, jsme to tedy ještě eh, vyladili tu, to, co ještě zapotřebí, tedy že společná legislativa není zapotřebí, že v konečném důsledku ta eh, zodpovědnost eh, jednotlivých členských států ještě není zodpovědnosti Evropy jako takové. Potřebujeme také finanční vyšetřování, elektronické předkládání důkazů, naprosté respektování <clears throat> státu práva a také mnohý kus práce v oblasti deradikalizace, prevence terorismu a nejrůznějších radikalizačních programů, je toho prostě mnoho, co se děje i v rámci tedy toho legislativního postoje, ale to konkrétně tedy není obsaženo v té zprávě, to sděluji tady vám. Ještě chci poděkovat paní Gomeš za její otázky. Tady pouhá doporučení finanční vyšetřování, ano, zmocnit se eh, prostředku získaných z trestné činnosti, ano, tedy úzká spolupráce eh, s FIU a neopakování chyb, to je nezbytné. O tom se hovoří nikoli pouze na strategických zasedáních týkajících se terorismu, ale i ilegálních migrantů, pašování lidských bytostí a kriminality. To jsou takové červené nitě, které se protahují um, a běží ve všem, čím se zabýváme a máme na to zaostřeno, i když nezastírám, že se tam vyskytují mnohé problémy, například z pohledu důkazních materiálů a původu prostředků eh, podezřelých případně pakatelů. Tady samozřejmě se nemohu vyjadřovat k záležitostem, které ještě běží, stále běží. Musíme vyčkat, až uzavření případu, ono ty informace ani nepatří nám, patří členským státům a to nemohu obejít. Nejsme na eh, seznamu, na těch předních místech seznamu těch, kteří volají po PNR, ale uznávám, že by to bylo užitečné. Jde o to mít správné a úplné informace, které se dají získat, pokud systém má nějaké niky, nějaká prázdná místa, tak je musíme zaplnit, jinak žádná doporučení k tomu nemám. Předseda, děkuji. Všichni dostali výtisk té zprávy, takže se ještě můžete podrobněji seznámit s jeho obsahem. Eh, děkuji vám, paní, Nekoning, paní Konings, ještě jednou. A nyní, dámy a pánové, přecházíme k tématu situace v oblasti základních eh, lidských práv Evropské unii a budeme zvažovat návrh zprávy. Víte, že právě náš výbor má odpovědnost představit tuto zprávu jak u občanských práv, lidských práv a základních práv. A je to důležitý úkol. Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v EU. Poslední usnesení našeho parlamentu bylo přijato v září loňského roku a nyní připravujeme novou výroční zprávu. Náš výbor už zorganizoval v červnu slyšení k této problematice a tam jsme si rovněž vyměnili názory s Evropskou komisí, radou, radou Evropy a i představiteli eh, akademických kruhů eh, k jejich názorům a rovněž doporučením, jak lépe chránit lidská a základní práva v Evropské unii. A nyní si vyslechneme našeho zpravodaje, pana Naděho, který nás seznámí s návrhem své zprávy. Pane Nadi, máte slovo. Děkuji. Milí kolegové, dámy a pánové, stínoví zpravodajové, já si dovolím krátce tuto zprávu uvést. Jedná se o problematiku základních práv Evropské unii za rok 2015. Více méně bereme v úvahu jak chartu základních práv EU, ale i několik směrnic Rady, Sdělení komise se to, toho týká a rovněž strategie a cestovní mapa Evropské unie je zde relevantní. Zároveň bereme v potaz i naše vlastní předchozí usnesení zprávy i zprávu týkající se základních eh, práv. Hm, agentura, která se zabývá základními právy v EU. No a jelikož jsme vzali v potaz vše, Domnívám se, že naše zpráva je vyvážena, i když samozřejmě na 13 stránkách se nedá postihnout vše. Snažíme se náznakově prezentovat všechny dimenze, ale e, zpráva podrobnější by zabrala 60 stránek. Tak toto pojedná příslušná agentura. My se snažíme vypíchnout e, ta základní témata, která se objevila v loňském roce a zároveň i témata, jimiž se jiné konkrétní naše parlamentní zprávy takto podrobně nezabývaly. Soustředili jsme na základní horká témata migrace, integrace, inkluzivita, kde voláme po e, přijatelných řešeních, po poskytování dostatečných zdrojů. A hlavní poselství spočívá v tom zdůraznit význam zapojení migrantů spíše než neúčinných pokusů integrovat celé skupiny, což spíše vede k segregaci. Další významné téma je otázka bezpečnosti a boj s terorismem, kde zdůrazňujeme význam zacházení s oběťmi. V tématu pašování lidí se snažíme pojednat otázku dětí a rovněž zločiny z nenávisti, které právě v současné době patří k těm nejcitlivějším a nejznámějším záležitostem právě nedávno došlo k umrtí polských spoluobčanů ve Spojeném království právě v důsledku zločinu z nenávisti. Nemáme rovněž dostatečný prostor, abychom pojednali otázku násilí na ženách, ale jsou tam náznakově a celá zpráva se snaží v různých podobách vždy se vracet k násilí na dětech, zločinům proti dětem a tak dále. U menšin voláme po lepších řešeních, rovněž co se týká osob s postižením, starších spoluobčanů, Romů, národních menšin a tak dále. A závěrem zdůrazňujeme význam účasti participativní demokracie, tak, aby každý občan měl pozitivní přístup k například politickému životu v zemi a aby nesahal k násilí a k agresivitě jako k možnému řešení toho, co ho trápí. To je tedy ve zkratce obsah návrhu zprávy, sami se s ním můžete seznámit a rád vyslechnu vaše otázky, případně náměty. A co se týče harmonogramu, časového harmonogramu, ta zpráva má lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů 16. září. Počítáme s 12. a 13. říjnem kde bychom zvážili pozměňovací návrhy na půdě tohoto výboru a pak 17. listopadu bychom rádi na půdě tohoto výboru hlasovali tak, aby zpráva mohla se dostat na plenárku ještě do konce letošního roku. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Ano, máme zde lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů. Já ještě všem o ní připomenu. To bude 16. září 12 hodin poledne. A nyní stínoví zpravodajové jako první. Pan Niedermüller, prosím. Thank you very much, uh, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo první řadě bych rád poděkoval eh, kolegovi eh, Josefovi za přípravu této zprávy. Je to velice realistický přístup, dobrý základ pro diskuse v rámci naší skupině a dobrý základ rovněž pro solidní a kvalitní zprávu. Ale já bych rád zde viděl hm, dynamičtější přístup vůči změnám, k nímž došlo na hm, prostoru tohoto celého roku ve srovnání tedy s rokem 2015, tak abychom se dokázali dozvědět, jak se mění a jak pokračuje, jak se vyvíjí situace v oblasti lidských práv na prostoru těchto měsíců. Když jsme v rámci zasedání stínových zpravodajů hovořili o různých tématech, tak i tam se objevily oblasti, kde bychom rádi viděli větší důraz kladen na určité věci. Nelze přijmout zprávu o stavu základních práv, aniž bychom konstatovali, jak vypadá situace eh, v oblasti respektu pro lidská práva v jednotlivých členských státech. Sice víme, že máme zprávu Antefeld, která se jí zabývá podrobně, ale i zde by měl být na tuto problematiku odkaz. Máme rovněž stanovisko výboru eh, pro ženské záležitosti, které přispívá určitými užitečnými náměty týkající se genderové rovnosti a skupin LGBT. Rozsah eh, násilí vůči ženám znamená, že se musíme ještě více věnovat a tlačit na to, aby každá členská země eh, ratifikovala umluvu z Istanbulu. Zároveň ochrana a integrace migrantů a jiných menšin by měla brát v potaz to, že jakékoliv navrácení migrantů by mělo probíhat s plným respektem vůči lidským právům. Rovněž by mělo být více prostoru jmenováno otázce Romu. Musíme hájit svobodu projevu, svobodu médií, eh, svobodu názorovou a zároveň potírat jakýkoliv způsob projevování nenávisti, případně um, těchto trestných činů například ve Spojeném království se objevily trestné činy vybízení k nenávisti ehm, s tradickými důsledky. Musíme prohlubovat evropskou demokracii a ta zpráva by měla být toho projevem. A všechny záležitosti, které potřebují zlepšit, by tam měly být zmíněny. Nemůžeme přistupovat v rámci této zprávy selektivně k problémům a my připravíme pozměňující návrhy a doufáme, že se shodneme na optimálních kompromisech s co nejlepšími výsledky. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkujeme. Pan Škripek má slovo za EKR. Sorry. I also já bych rovněž rád poděkoval zpravodaji panu Naďovi za tuto obtížnou zprávu, kterou musel připravit. Já osobně si myslím, že tato zpráva se zaměřuje na ty nejzranitelnější části naší společnosti, děti, osoby s postižením, národní menšiny, především romskou menšinu. Pokud jde o obchodování s lidmi a dále je to otázka starších občanů. Doporučení ohledně práv lidí s postižením, to podporuji a zároveň zde vidíme eh, eh, boj paní Stevens, eh, její konference o multilingvalismu v tomto měsíci zdůrazňuje opravdu důležitost tohoto tématu a dosažení práv pro všechny v této oblasti. Tato zpráva by měla samozřejmě zohlednit i situaci v loňském roce v oblasti základních práv EU, měla by být založena na Evropské chartě pro základní práva, jestli jsem to správně pochopil. Pokud článek 1 začíná právě e, to znamená, že právo, že s tím musíme zacházet důstojně, obchodování s lidmi zbavuje osoby jejich základní lidské důstojnosti a podle mého názoru je druhým nejhorším nešvarem, který v tomto ohledu vidíme. My jsme navštívili eh, uprchlické tábory, prostituce, obchodování s lidmi, to všechno má obrovský dopad na tyto lidi, kteří se přesouvají z jedné země do druhé. Jak můžeme říkat, že naše společnosti jsou skutečně rozvinuté? To je otázka. Když vidíme lidi zotročeni v současné době mnohem více než v období legál, ne, legálního otroctví, více než 35 milionů na celém světě, to bychom měli zdůraznit, dokonce i zde v Evropě. Miliony lidí jsou zbaveni své svobody, jsou zneužíváni, jsou znásilňováni, dokonce dochází, dochází k prodeji jejich orgánů to skutečně k tomu dochází v Evropě, milí kolegové, kolegyně, a my předtím zavíráme oči. Možná se ptáte, co považuji za ten, tu největší metlu našeho kontinentu. Není to horor domácího násilí, když to má obrovský dopad, rozděluje to rodiny. Není to rasismus a xenofobie, který označuje jednotlivce podle jejich etnického původu či barvy pleti. Není to náboženská diskriminace, která zneužívá dogmata a zneužívá tuto situaci a ignoruje slova Ježíše. Dělej bližnímu svému pouze to, co by si udělal sobě samému. Největší metlou našeho kontinentu, podle mého názoru, je nerespektování článku 2 Evropské charty lidských práv, právo na život. Každoročně zabíjíme více než jeden milion lidí, našich občanů, ještě předtím, než se narodili a vytváříme tím opravdu šílený demografický, šílenou demografickou realitu. Naš, náš kontinent, naše kultura, naše vědomí, naše svědomí je vykupováno krví nevinných a my o tom nehovoříme ani slovem v této zprávě. Já vím, že to sdílí několik lidí v tomto parlamentu, mnoho ale je proti. Pokud děti budou zabíjeni tímto způsobem, například i u vás, pokud by tomu bylo nějakým jiným prostředkem udělán, tak jsem si jistý, že byste proti tomu bojovali. My máme kompetenci, my máme skutečně mandát, abychom něco udělali. Děti takové právo bohužel tuto možnost nemají. Musíme zajistit osvědčenou praxi v tomto ohledu. Aborce není správný přístup nejsme schopni nalézt jiné řešení v této oblasti pro ty ženy, které neočekávaně odtěhotní zdravotnického hlediska, morálního hlediska, environmentálního, politického hlediska vás prosím, abyste zabránili aborcím ve vašich státech, potratem ve vašich státech. Je to skutečně porušování jednoho ze základních lidských práv, podle mého názoru. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za liberály. <coughs> prosím, paní Mlinár, děkuji za slovo. Paní Pane předsedo, já bych ráda poděkovala zpravodaji i za spolupráci se stínovými zpravodaji. Zpráva se týká, dotýká základních záležitostí v oblasti lidských práv v Evropské unii. Myslím si ale, že mnoho od klíčových kapitol zde chybí. Moje připomínky se budou ale věnovat něčemu úplně diametrálně odlišnému od předřečníka především novým výzvám svobody pohybu a soukromí, dále genderová rovnost, je zde pouze jedna oblast, která se věnuje násilí páchanému na ženách a pokud je o migraci, azyl, v této kapitole, k této kapitole tři body. Měli bychom zdůraznit to, že v roce 2015 komise přijala mnoho rozhodnutí v oblasti neplnění povinnosti proti členským státům, kvůli neadekvátní implementaci legislativy, pokud jde o společný evropský asilový systém. Druhá věc, relokační mechanismus nebyl implementován ve většině členských států. A třetí poznámka, tato kapitola by měla hovořit i o vzrůstajícím počtu nedo, nebo nezletilých bez doprovodu. A samozřejmě riziko obchodování s lidmi v tomto ohledu. Dále, je to kapitola bezpečnosti, která by měla obsahovat eh, přístup s ohledem na základní práva a rovněž by to mělo být zohledněno v názvu zprávy. Dále si myslím, že byste měli reagovat i na dodržování lidských práv v justičním systému a v neposlední řadě právní stát. Toto je směr, kterým jdou naše pozměňovací návrhy a já se těším na další spolupráci se spravodajem i dalšími stínovými spoluzpravodaji. Děkuji vám. Jestli někdo ještě zakuje, prosím, kdo by chtěl vystoupit, myslím, že tomu tak není. Za zelené? Není tomu tak? EFDD? Tak v tom případě jsme si udělali kolečko paní Sipel nebo paní Gomez, se ještě vidím. Já se omlouvám, pane předsedo pouze velice stručné prohlášení. Nemohu souhlasit se způsobem, kterým hovoříme o potratech a použít toho, to přístupu ve stejné větě, když hovoříme o zabíjení lidí. Žádná žena nepodstoupí potrat, protože je to něco úžasného nebo příjemného. Potraty jsme měli v celé historii. Jediný rozdíl je ten, že někteří si mohli zaplatit, aby to bylo, řekněme, méně bolestivé, nebo takový způsob, kde bohužel matka i dítě zemřelo. Než budeme hovořit o potratech tímto způsobem, měli bychom spíše věnovat pozornost tomu, že i v našich členských státech mnoho dětí nežije v kvalitních podmínkách. Tomu bychom se měli věnovat dříve, než budeme hovořit tímto tónem o potratech. Já se omlouvám a musela jsem se o tom zmínit. Já vám děkuji, paní Gomeš. Ano, já v první řadě chci naprosto podpořit to, co právě paní Sipl eh, řekla ohledně potratu. Já sama musím jasně říci, že si víc beru na starost ti, kteří se opravdu narodili a žijí v chudobě, než ti, kteří se ani nenarodili a z právního hlediska ani nejsou živými bytostmi. A ještě bych chtěla využít té příležitosti a říci, že naprosto od to naprosté odsouzení ze strany tedy Evropské unie je o tom, jak odklání svůj pohled od utrpení uprchlíků a migrantů v našich zemích, v Evropě. Jeden z našich kolegů byl v nedávné době v Řecku, setkal se s uprchlíky v naprostém zoufalství, kteří nebyli vysláni, zůstali jaksi zablokováni v Řecku a matky e, vlastně nabízely svá, své malé děti, svá miminka, aby je tento náš kolega zachránil a pokládali na silnici, aby tím prokázali svoje zoufalství a my tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost a naše vlády nevěnují pozornost tomu utrpení a to má ohromné uh, Eh, dopady, to, že my se nestaráme o ty, jak jsme řekli před eh, rokem, že je tu 10 tisíc těch nedoprovázených nezlatilých, kolik je letos, eh, kde vlastně oni nyní jsou, jaké nástroje jsme použili, abychom něčemu takovému zabránili, úplně dáváme vstříc těm násilníkům. Je to všechno proti naší vlastní bezpečnosti a naší moci. Pánové to jaksi nevidí, nepodporují uprchlíky, neintegrují je, nedělají, co by měli, aby eh, z té migrace nebyl takový fenomén, jaký je teď. A ještě chci také podpořit to, co tu zaznělo. Samozřejmě je tu jasné propojení uh, Eh, s nárůstem toho zločinu z nenávisti, jak se prokázalo v tom případě Polaka v Británii. Já nevím, do jaké míry je to také napojeno i na situaci Romů v mnohých evropských zemích. Tam eh, to také eh, je poměrně bolestivé, ale měli bychom také vyřešit tedy tu zásadní otázku právního státu ale je tu zásadní tedy problém porušování lidských práv u velké skupiny osob uvnitř EU a pak otázka radikalizace a to, jak to ohrožuje naši bezpečnost, tak tady znovu prostě bychom si měli klást otázku, jak by měla komise postupovat proti těm zemím, které porušují právní stát uvnitř naší Evropské unie. Já vám děkuji a myslím si, že i paní Kiande by chtěla pohovořit. Děkuji. Děkuji. Já bych také chtěla podpořit eh, kolegyni Sipel a chtěla bych požádat, aby v každém textu bylo doplněno také právo na sebeurčení žen protože je důležité zohledňovat i to právo na rozhodování o sebe samé, tedy v případě žen. A myslím si, že um, v průběhu tedy i té diskuze se nezohlednily všechny aspekty, které bychom si přáli zdůraznit. Ženy bývají tak nějak obvinovány, když se rozhodnou pro tuto volbu, pro potrat, ale je důležité zohlednit i ten samotný jejich úděl a proč k tomu došlo. Ještě bych chtěla pohovořit o oblasti migrace, integrace, inkluze. Podle mého názoru je důležité, aby se i v tomto dokumentu uznala skutečnost, že došlo k porušování práv uprchlíků migrantů za rok 2015, tedy aby se to tam objevilo aby ta informace prošla, aby se hovořilo o potřebě integrace a o zajištění také minimálně důstojných podmínek. Pak další doplněk se týká části, která se týká občanství. Také já bych chtěla poprosit, pokud by to bylo možné, abychom i tady v tomto textě zavedli, kde se hovoří o politické účasti, o té participaci, tak aby se nepopíralo právo hlasovat osobám, které se nacházejí na území, protože to je také porušování práv osob, tedy Přejeme si, aby všichni občané, kteří se nacházejí na území dané země nebo EU, měli právo hlasovat. A pak ještě k té kapitole občanství je tu potřeba do textu zahrnout potřebu eh, lega, eh, harmonizovat určité texty týkající se občanství, protože lidé, kteří se narodí a vyrůstají na evropské půdě, tak by měli být eh, považováni za evropské občany. Děkuji a nezaznamenal jsem tu další žádost o slovo, takže bych předal slovo panu Naďovi, aby se ještě vyjádřil. Prosím. Já vám děkuji. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich informace a jsem přesvědčen, že i tyto postoje se mohou zobrazit v pozměvacích návrzích. Myslím si, že toto téma je opravdu velice citlivé a, a chápeme, že jsou tu různá témata, která nejsou zahrnuta právě z toho důvodu samotného rozsahu té zprávy. A také už jsem předeslal, že mnohé jiné zprávy Evropského parlamentu se takovým tématům věnují a pokud budeme prosazovat všechna ta témata tady do této zprávy, tak se obávám, že to jaksi ztratí na té síle toho tématu, na které bychom se měli soustředit, aby se jaksi nestratilo ze zřetele z té zprávy. U otázky práv dětí, tak to se snažíme prosadit všude. Přejeme si, aby eh, otázka dětí byla zahrnuta do všech částí, jako je migrace, a také do eh, jiných eh, všech oblastí a mohli bychom samozřejmě více a více hovořit o dalších právech menšin, která jsou obsažena zase i v jiných zprávách. A souhlasím s tím, že práva migrantů a uprchlíků jsou velice důležitá, nebo ještě důležitější těch uprchlíků. A zajímavá je také otázka, kterou tu někdo nadnesl, realokace migrantů v rámci EU, ale co třeba práva migrantů, základní práva. My víme, že například v Německu došlo k mnoha rozhodnutím, kdy vláda může realokovat nebo tedy nařídit migrantovi, kam má e, vycestovat, pokud mu poskytne vláda prostředky. Takže jak můžeme provádět realokaci uvnitř Evropy, když e, některé země nemají jaksi zájem o ty e, migranty? nejsou pro ty migranty zajímavé. Jak na to můžeme my nějak tlačit na ty země, eh, když to nemůže přijmout ani ten migrant. Ale myslím, že je tu ještě velký prostor pro takovou diskuzi a na příštích zasedáních a pak eh, můžeme to dát do pozměňovacích návrhů a prohovořit to ostatně i na úrovni pléna. Takže bych zopakoval, že do 16. září do 12 hodin čekáme na vaše pozměňovací návrhy a na dalším zasedání eh, toho 12. 13. října tedy můžeme pohovořit o těch pozměňovacích návrzích. Děkuji. A jak jsem již předeslal, takže zopakuji tu lhůtu. Je to 16. září v poledne. Děkuji panu Naďovi. No a nyní jsme se dostali do složitější situace, protože eh, další část k projednání má začít až v 17 hodin. Projednání otázek víz eh, ve eh, vztahu k Ukrajině a má tu být z, za účasti mm, paní náměstkyně ministra zahraničí Ukrajiny a z toho důvodu, protože ona přijde až do 17. hodiny, tak budeme muset přerušit. Pokud se dostaví dříve, tak tedy začneme dříve, ale do té doby přerušíme. Děkuji. Kolegové, prosím, posaďte se, musíme okamžitě začít, protože hlasování musí proběhnout od 17.30, takže nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a tím je prezentace návrhu zprávy o vizové povinnosti z občany Ukrajiny a tímto by se Ukrajina měla dostat eh, na seznam zemí s bezvízovým stykem. Evropská komise předložila eh, tento eh, návrh a nyní paní Gabriel bude představovat tuto zprávu. Také bych chtěl mezi námi přivítat paní Olenu Zerkal, která je náměstkyní ministra zahraničních věcí Ukrajiny a která by nás měla poskytnout aktuální informace právě o tom vízovém dialogu mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Také bych chtěl poděkovat tímto paní eh, Zerkal za to, že se k nám dostavila a ještě připomenout tedy prosím všichni ti, kdo se budou chtít vyjádřit, aby své příspěvky zestručnili, protože se chceme pokusit skončit včas, ale v první řadě bych předal slovo paní Gabriel, tedy paní zpravodajce. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, je to opravdu nesmírně pro mě velikým potěšením předložit tento návrh zprávy, který se týká liberalizace víc mezi EU a Ukrajinou. Především, jestli dovolíte, bych velice ráda poděkovala civilním orgánům, samozřejmě společnosti, celé Ukrajinské a zároveň i našim organizacím za spolupráci v tomto ohledu. Na základě návrhu Evropské komise jsem zúraznila několik otázek, které se týkají respektování akčního plánu liberalizace vízové povinnosti. Všechny obdrželi pozitivní reakci První věc, ráda bych připomněla to, že liberalizace vízové povinnosti se nachází v rámci celého kontextu tohoto užšího partnerství mezi Ukrajinou a EU. Partnerství, které se stá čím dál tím uší, je to náš klíčový partner v oblasti politiky sousedství a východního partnerství. Asociační dohoda z června 2014 ratifikace simultánně Verchovní radou i Evropským parlamentem v září 2015 představuje podle mě velice jasný signál a zároveň společné um, nálady z obou stran, pokud jde o přibližování obou stran v oblasti politické spolupráce a i ekonomické integrace. Pokud jde o odstranění vízové povinnosti, toto hm, samozřejmě je součástí této společné naděje a zároveň za angažování v oblasti míru, stability a evropského směřování, reform této země. Mělo by to být dopad pozitivní pro, Evro- pro ukrajinské občany na právo, spravedlnost a zároveň na úplné zrušení vízové povinnosti pro evropské státy. Samozřejmě, že jsme nesmírně rádi, že dialog v této oblasti je efektivním nástrojem a zároveň pomáhá hloubkovým reformám v této zemi v oblasti justice a vnitřních věcí. Všechny kritéria akčního plánu, pokud je o bezpečnost dokumentů, řízení hranic, migrace, bezpečnosti, veřejného pořádku, dále vnější vztahy, lidská práva byla splněné se spravodajkou a věnovala jsem především obrovnou pozornost nasledující záležitosti. Jednak je to boj proti korupci, Tři instituce, tři klíčové instituce eh, jsou zde zmíněny. Jednak je to Národní protikorupční úřad, eh, speciální úřad, který potlačuje korupci, Národní agentura pro prevenci v této oblasti. Všechny tyto tři orgány plně fungují. Poslední agentura, která se zabývá prevencí korupce, se zaměřuje na politickou korupci a na financování politických stran. Ta by měla hrát klíčovou roli a posílit důvěru Ukrajinců v evropské instituce. To znamená určitá realizace všech aktivit politických představitelů na vysoké úrovni. Od 1. září by to mělo být funkční. V roce 2016 jsme těmto novým institucím poskytli potřebné finanční stroje a druhou oblastí je problém migrace. To, že nemají možnost získat víza do Evropské unie, že to pro, eh, že odmítnutí eh, je asi méně než 2% pro vstup do EU dohoda o readmisi mezi EU a Ukrajinou pro návrat migrantů, nelegálních migrantů, je jedním z nejefektivnějších, pokud jde o návratnost vyšší než 90% a představuje to úžasnou spolupráci v tomto ohledu a umožňuje to snížit i migrační rizika. Proto bych byla ráda, aby Ukrajina podporovala i biometrické pasy, jejich tvorbu a zároveň kampaň, která se týká práv v oblasti cestování do Evropské unie bez víz. Velikou pozornost bychom měli věnovat z, obě, z, z obou stran obchodování s lidmi a za, zároveň samozřejmě problematika kriminálních různých živlů, aby teda ty nespadly do této bezvízové možnosti. Dále no, jsou to um, databáze propojeny s Europolem, jsme v poslední etapě strategické dohody o spolupráci, operační spolupráci mezi Europolem a Ukrajinou. V této oblasti eh, Ukrajina udělala veliký pokrok v rámci akčního plánu liberalizace vízové povinnosti. My doufáme, že budou pokračovat v tomto ohledu. Kritéria, která jsou důležitá pro tento akční plán, musí být respektována, aniž by došlo ke zhoršení této situace. Instituce, eh, a, které bojují proti korupci, například by měly samozřejmě mít k dispozici dostatečný, dostatečné rozpočtové eh, prostředky a zároveň politickou zaangažovanost. My zde máme máme nástroje, které by to mohly podpořit. Na závěr, já bych byla ráda, aby kolegové z Libe podpořili tento návrh a podpořili princip, na základě kterého všechny země, které splní veškeré povinnosti a kritéria se mohly těšit z liberalizace vízové povinnosti. Respektování této metody samozřejmě je propojeno i s důvěryhodností Evropsko, Evropské unie jakožto třetího partnera a je to samozřejmě velice důležité i pro, i pro všechny sousedské země, které jsou nasměřovány eh, tímto směrem do Evropské unie. Respektuje to lidská práva, mezinárodní práva, jakožto základní principy Evropské unie. Zároveň mi dovolte, abych poděkovala všem kolegům a kolegyním za jejich návrhy a za jejich stanoviska, která byla předložena. Děkuji za pozornost. Thank you very much indeed. Thank you. Um... Děkuji. A nyní, který z našich stínových zpravodajů si přeje se k tomu vyjádřit? Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan Aláho pro EKR je zcela zásadní záležitostí zajistit, aby Evropská unie se držela vlastních principů, které si sama nastavila. V, této, eh, v tomto kontextu jakékoliv uvolňování eh, vízového režimu s kteroukoliv zemí je otázkou. Jedná se samozřejmě o signifikantní záležitost pro všechny strany a zejména pro Ukrajinu z politického pohledu. Avšak my musíme zvažovat kritéria objektivní. E, zjistil se, že Ukrajina sice dosáhla patřičných e, úspěchů a provedla e, reformy a pokud se to zjistí, tak by neměly být žádné průtahy a my budeme schopni tento návrh podpořit. Na druhé straně se zde jedná o zemi s obrovským počtem občanů a rovněž plnou jak hospodářských, tak politických výzev, s obrovským nedohem, jednak trestné činnosti i korupce. A zde máme povinnost zajistit, aby i evropští občané stali na straně zrušení vizového režimu. Jedná se o záležitost, že Například readmisní dohoda musí být účinná mezi Ukrajinou a našimi zeměmi. Děkuji rovněž a pan Ježek. Děkuji. Evropská komise došla k závěru, že Ukrajina opravdu splňuje všechna nutná kritéria já bych vás rád informoval, že před letní přestávkou delegace ALDE se vydala do Ukrajiny a konala se velice zajímavá zasedání jak s prezidentem Porošenkem, tak s různými orgány, s regionálními místními orgány, se zástupcem vlády. Navštívili jsme rovněž i hraniční přechod mezi Ukrajinou a Polskem, ověřovali jsme si, zda patřičné úřady se už připravují na liberalizaci vízového režimu. Z toho jsme vyvodili totožný závěr jako komise z této návštěvy. I když samozřejmě je třeba říci i to, že nevládní organizace by si přáli rychlejší prosazování boje s korupcí a je zcela jasné, že Ukrajina musí pokračovat v reformním úsilí. Obecně to však podporujeme, rozhodně podporujeme liberalizaci vízového režimu. A kromě toho, že to zjednoduší cesty do Evropské unie, jsme si na Ukrajině uvědomili i skutečnost, že liberalizace víz by znamenala pro ukrajinské občany mm, veliké mm, veliký pozitivní stimul a i poselství, že Evropská unie na Ukrajinu nezapomíná, že se naopak snaží vztáhnout přátelskou ruku k těmto lidem. Děkuji, říká předseda. Nyní bude mít slovo paní Zerkal, tak aby i ona se mohla vyjádřit. Určitě si je vědoma našich časových limitů, ale velice rádi si vyslechneme i její slova. Vážený pane předsedo, vážení evropští poslanci, je mi velikou ctí, že jste mohu být dnes přítomna a že se mohu vyjádřit k otázce aspirací Ukrajiny i k problematice uvolnění vizového režimu. Ten akční plán se opravdu stal cestovní mapou pro reformní úsilí ve všech oblastech, Již se akční plán týkající se liberalizace víc týká. Chci připomenout, že se jednalo o 144 eh, těch ukazatelů a jednalo se o naplnění 400 kroků. Nám se doposud podařilo naplnit většinu z těch předstupních podmínek a nyní ještě máme pár podmínek a ta zásadní, již se stále ještě zabýváme, je boj s korupcí. Nyní však se chci věnovat našim hlavním výzvám dobytkům, úspěchům při naplňování akčního plánu týkajícího se liberalizace víc. Jedna věc je za, první záležitost, to je zavádění biometrických pasů. Od roku 2015 se začaly na Ukrajině vydávat vysoce bezpečné doklady tohoto druhu a nyní máme 1,7 milionů biometrických pasů, které už byly vydány. A to je číslo, eh, které odpovídá počtu víz, které v tomto období rovněž Ukrajincům vydala Evropská unie. Co se týče podvodů a pod podvrhu od roku 2007 nebyl odhalen jediný falšovaný pas. To je období, v němž Ukrajina drasticky modernizovala svůj systém kontroly dokladů, migrační řízení a včetně zavádění eh, počítačové infrastruktury a proškolování svých zaměstnanců, což znamenalo účinné prosazování a naplňování readmisní hodnoty a rovněž slova chvály se o tom objevují v této zprávě, o níž hovořím. Máme i příslušné tabulky, máme propojení s databázy Interpolu, máme biometrické pasy a e, pokud překračuje hranici osoba, která je v hledáčku Interpolu, e, bude odhalena. Mám zde statistické údaje, nechci vám však e, zabírat zbytečně mnoho času. Došlo ke zlepšení i v analytické práci, máme výroční analytické zprávy týkající se například ostrahy hranic, hraničních přechodů a poskytujeme i právní pomoc zdarma všem, kteří to potřebují, například i těm, kteří se ucházejí o mezinárodní ochranu. 27. Ehm, června letošního roku jsme rovněž popsali, podepsali smlouvu o spolupráci s Eurojustem a zároveň jsme i uzavřeli vyjednávání o strategické a ehm, operativní spolupráci s Europolem. Nyní už pouze čekáme na schválení Evropského parlamentu a na zelené světlo ze strany Rady k podepsání této dohody. Národní strategie v oblasti lidských práv eh, schválil předseda v srpnu loňského roku a už v listopadu loňského roku eh, bylo vše na místě. Tento dokument byl připraven v úzké spolupráci s občanskou společností a zároveň poskytujeme i každodenní monitorování jeho implementace. Zároveň stojí za zmínku i eh, novely a dodatky v naší legislativě, například nediskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Pochody za rovnost, které se konaly, manifestace, které se konaly eh, v loňském a letošním roce jsou názorným příkladem naší nové tolerantní politiky. A nakonec zaostřeno na boj s korupcí. V úzké spolupráci s mezinárodními partnery a občanskou společností se nám podařilo zavést nejpřísnější legislativní rámec, který se snaží eh, čelit eh, korupci. Eh, vše má navodit veřejnou důvěru jak v jedince, tak i v příslušné organizace a orgány. To je ta nezbytně nutná záruka nezávislosti například soudnictví. Máme například stovky vyšetřování, které běží proti vysoce postaveným například i prokurátorům, soudcům, eh, parlamentářům a jiným vysoce postaveným úředníkům. Od 1. září jsme rozjeli i první fázi, která eh, se bude týkat eh, státních úředníků a v prvních 60 dnech bude každý muset zveřejnit svůj majetek pod podmínkou beztrestnosti, tedy v opačném případě vše bude vyšetřeno. Eh, v druhé etapě se to bude týkat úplně všech, všech 300 tisíc státních úředníků, jejich zástupců, poslanců, soudců a státních zástupců. E, to je ve světě bezprecedentní, když se podíváme na rozsah tohoto kroku. Koho se týká a jak je podrobný. Já jsem vděčná paní Gabriel za to, jak se pozitivně staví k naší zprávě jak situaci vyhodnocuje a doufám, že rozhodnutí bude z našeho pohledu to jedině správné, že nám otevře cestu k vízo, bezvízovému styku s EU a jsem vděčná, že jste mohu dnes být. Předseda, děkuji vám, já rovněž děkuji za vaši přítomnost zde a za vaši účast v diskusi. E, nyní se táží, zda se zde chce vyjádřit i Evropská komise. Nikoliv? Dobrá, slovenské předsednictví snad? Nikoliv. Dobrá. Máme kolegy poslance, kteří by chtěli v této diskusi přispět svým dílem? Nikoliv. Pan Berny. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji. Já bych rovněž rád poděkoval Marii Gabriel za její zprávu. opravdu oceňuji význam toho, aby ty informace byly úplné, komplexní, abychom opravdu byli přesvědčeni o tom, že všechny požadavky a všechny podmínky byly splněny tak, abychom v co nejkratší době mohli přispět svými pozměňovacími návrhy, abychom dosáhli liberalizace vízového režimu v co nejkratší době, protože to je klíčová otázka pro celou ukrajinskou společnost, které bychom měli vyslat jasný signál, že jsme na jejich straně, že jsme pro spolupráci tak, aby obě strany viděly svou dobrou vůli a díky tomu doufejme, že ty reformy naberou ještě vyšší obrátky a že to prospěje všem. Děkuji, říká Pan předseda, paní Gomeš. Já rovněž chci přispět svým díkem naší eh, zpravodajce za takto podrobnou zprávu, kterou předložila a já rozhodně podporuji závěry i argumenty, které uvádí. Je absolutně nezbytné, abychom naplnili svůj slib abychom svému partnerovi dokázali, že ho odměníme za jeho úsilí. Bude to jak politicky, tak strategicky absolutně zásadní, abychom eh, Ukrajině toto nabídli. Děkuji, říká předseda. A nyní paní Gabriel, která může diskusi uzavřít a aby se vyjádřila k tomu, co si zde vyslechla. Děkuji. Já bych pouze ráda poděkovala všem kolegům, samozřejmě i paní Ehm, zástupkyně ministra. Já samozřejmě vím, že je to záležitost obtížná, hovoříme ale samozřejmě o občanech, v tomto konkrétním případě o ukrajinských občanech a já si myslím, že jelikož, že jelikož podmínky byly splněny, tak bychom měli přistoupit k plnění. Děkuji. Nyní ještě eh, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhu Je to 15. září ve 12 hodin v poledne. Děkuji všem. Nyní na chvilku přerušíme zasedání, abychom se přeskupili a mohli začít hlasovat přesně v 17.30. Ladies and gentlemen, could you please... Dámy a pánové, prosím, prověřte si ještě jednou, zda máte u sebe hlasovací kartičky, abychom mohli brzy začít. Right, ladies and gentlemen, uh, we... Dámy a pánové, takže eh, rovnou začneme. První hlasování se týká legislativního návrhu, který mění nařízení 539 z roku 2001, který převádí Gruzi na seznam eh, zemí s bezvizovým stykem. Paní Gabrieli, zpravodajko, přejete si ještě před hlasováním něco říci? Ne takže v tomto případě přistoupíme i hned k hlasování. První eh, hlasování bude pozměňovací návrh 3 a 4, o kterých budeme hlasovat společně, takže prosím hlasujte. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Návrh 8. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnuto. body odůvodnění a pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Právní východisko 3a. Uzavírám hlasování. A přijato. A nyní pozměňovací návrh 2, právní východisko 3b, nové, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování zamítnuto. A bod odůvodnění 3, pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování. A příliš mnoho hlasujících za stranu SND. Máme tu o jednoho navíc, takže prosím jeden z vás přestaňte hlasovat a uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o textu takto obměněném zájmu hlasování. A uzavírám hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o zahájení jednání a o složení vyjednávacího týmu. Zahájuji hlasování. A uzavírám hlasování. A přijato. Děkuji. Now we move to the second... A nyní se dostáváme k druhému hlasování. Ještě paní Holmajer se hlásí, prosím. Já bych zde ráda eh, sdělila krátké stanovisko k hlasování za EPP. Velice litujeme, že nebylo možné vyčkat do doby, kdy Kosovo naplní veškerá kritéria a nám to připadá jako zásadně důležité, aby se od Kosova jako stejně od ostatních států vyžadovalo naplnění všech kritérií. Nechceme dvojí metr v obvyklém pořadí by k zasování mělo dojít pouze, až e, právě budou naplněna všechna kritéria, e, vyjadřují lítost, že to Kosova takto není a my e, se vyjadřujeme proti liberalizaci víz u Kosova, dokud nedojde k tomu všemu splň, celkovému splnění podmínek. Je škoda, že se to neodložilo o dva týdny, to bych si přála, protože když vytvoříme precedens a zároveň se bavíme o Turecku a tak dále, tak nesmíme mít dvojí sadu norem. Buď tedy někdo splní všechna kritéria, nebo je nesplní. U Kosova bohužel to není ten případ, že by kritéria měla být splněna. Je škoda, že se dnes dnes hlasuje. Pokud by se do plenárního zasedání objevila jiná skutečnost, tak bychom byli ochotni hlasovat pro. Než zahájíme diskusi k tomuto tématu, tak zde předseda rovněž chce vyjádřit eh, v rámci pravidel, která bychom měli uplatňovat, případně uplatněme. Pokud máme námitky vůči pořadu jednání, tak musí být vzneseny v patřičném momentě, když se schvaluje pořad jednání. Zde nikdo nenamítal proti návrhu před pořadu jednání v úvodu našeho zasedání. Já se omlouvám, říká pan předseda, ale z mého pohledu to vypadá tak, že pokud to tedy není i názorem ostatních, tak by se přece jenom mělo pokračovat podle původního pořadu jednání. Já jsem ochoten, jelikož jste se o tom zmínila, paní Holmajerová, vyslechnout i odpůrce vašeho názoru. Paní Sipl, přeje si k tomu se vyjádřit, abychom se zorientovali, jak na tom jsme. Děkuji, pane předsedo. Mě těší, že jste zmínil tu věc, že jakékoliv změny pořadu jednání by měly být učiněny v přijat eh, slušnou dobu. Máme na to jasné pokyny podle jednacího eh, řádu. Mělo to být minulý týden nebo na počátku tohoto zasedání. K tomu tedy nedošlo. A eh, vím, že od čtyř hodin do teď. Nevím, proč e, nyní je to tedy zapotřebí to tedy stahovat z pořadu jednání. Takže nám taková stročná připomínka. Samozřejmě bezvizový styk s Kosovem, nezačne, dokud nebudou splněna všechna kritéria. Je v rukou této sněmovny, aby to předložila na plenárku, až budou všechny ty podmínky splněny. A já to jasně říkám, že naše skupina to nedá na pořad jednání na plenárku, dokud nebudou všechna ta kritéria splněna. Nicméně nyní eh, dnes tady můžeme o tom hlasovat. Děkuji. Eh, já bych ještě ráda eh, něco řekla eh, našemu zástupci výboru. Já jsem se na něj obrátila již minulý týden, toto není novinka z tohoto týdne. You realize the difficulty, don't you, uh, Mrs. Holmeyer? Ano, eh, já to vlastně tak nějak postupuji na základě našeho pořadu jednání a právě z toho důvodu tu dávám tu možnost, že pokud má někdo tedy nějakou potíž s pořadem jednání, tak to měl tu možnost to nadnést. Ještě předtím, než tedy je jasně stanoven pořad jednáním, ale jakmile tedy e, se rozběhne schůze, tak už je to jasně stanovený pořad. Nyní je to e, těžko změnitelné. Já chápu vaši argumentaci, i proti argumentaci, ale pokud bych se k tomu měl nějak vyjádřit, já bych se držel spíše toho pravidla, že s tím asi nemůžeme eh, něco co měnit po týdnu, takže tímto se tedy omlouvám, eh, že eh, to není asi to, co jste projednávala tak nějak v kuloárech, ale myslím si, že bych měl postupovat korektně. No a na základě toho tedy to považuji za vyřešené a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Že to je dnešní poslední hlasování. Je to zase změna nařízení 539-2001, kterým se převádí Kosovo na seznam zemí s bezvizovým stykem. Paní Fajon, zpravodajka, Děkuji, pane předseda. Jako zpravodajka bych ráda řekla, že toto je nesmírně důležité hlasování. Dnes vysíláme velice jasný signál Kosovu o tom, že to bereme vážně. A ráda bych využila této příležitosti a obrátila se na místní orgány aby splnili ještě ty poslední benchmarky, abychom byli schopni jim dát to poslední zelené, tu zelenou na plenárce Evropského parlamentu. Všem dneska máme k dispozici veškeré podmínky, které nám umožní hlasovat a především pro mladou generaci Kosova je to zásadní. My jsme v našem výboru vždy podporovali tento postup a proto prosím kolegy a kolegyně, aby podpořili toto hlasování. Ano, takže přistoupíme přímo k hlasování, takže v první řadě pozměňovací návrhy 1 a 2, které jsou identické, zahajuji hlasování. Socialisté opět máte více hlasujících členů. Takže prosím, nepřidávejte tu další hlasy, už se to napravilo, takže zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a zamítnu to. Nyní hm, články, článek 1, odstavec 1, úvodní část, pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Předseda se omlouvá. Zamítnuto. A nyní tady článek 1, odstavec 1, příloha 2, část 4, pozměňovací návrh 11, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. A zamítnuto. A nyní právní východisko k novému pozněvacímu návrhu 3. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. Právní východisko 2b, nové pozměňovací návrh 4, zahají hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Nyní právní východisko 4, pozměňovací návrh 5, zahají hlasování. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, bod odůvodnění 2, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění 3, pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. A uzavírám. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, bod odůvodnění 4, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o takto obměněném textu. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Takže přijato. A nyní hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání a o složení vyjednávacího týmu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Já vám tímto děkuji, dámy a pánové. Tímto končíme hlasovací část. Just before you leave, uh, any other business? Ještě předtím, než se rozejdete, bod různé, nemáme tu žádné dodatky. Oznámení příští schůze 8. září 2000. 16 v Bruselu a následně v Bruselu toho 12. září v 7 hodin odpoledne.